je zpráva Evropské rady a prohlášení komise o závěrech ze zasedání Evropské rady ve dnech 29. a 30. října 2009, včetně mandátů a pravomocí předsedy Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, eh, lomeno místo předsedy komise a složení nové komise. Jsem rád, že zde máme premiéra Reinfelda a předsedu Barosa. Nejdříve bych chtěl požádat pana Frederika Reinfelda, aby se ujal slova. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že jsem zpět mezi vámi a že vám mohu podat informace o výsledcích velice komplikované a náročné schůze Evropské rady. Eh, chtěl bych vám vysvětlit situaci před Evropskou radou. Neustále jsme byli v kontaktu s Prahou a ostatními hlavními městy a řešili jsme otázku, jak eh, se postavíme k požadavku České republiky o listině základních práv. Byly zde různé názory, byly zde také různé výjimky a speciální požadavky od dalších členských států. Na druhou stranu jsme ale měli jasný postoj, pokud jde o klimatické změny, další důležité téma schůze. To, co říkali členské státy, bylo, že e, nejsou připraveny se zavázat k jasným číslům klimatického financování, tedy e, k jasným číslům o tom, jak financovat adaptaci a zmírňování dopadu klimatických změn. E, s ohledem na to jsem ale spokojen s výsledkem schůze. Několik základních bodů. Naším cílem při Evropské radě bylo, vzhledem k tomu, že se blíží konference v Kodani o klimatických změnách, abychom převzali vůdčí roli, pokud jde o klimatické změny. Eh, Nebyly, neměňte žádné iluze. Vyjednávání bylo dlouhé a náročné, ale nakonec naše, naše diskuze vedla k tomu, že Evropská rada potvrdila odhad komise, že do roku 2020 bude ročně potřeba na 100 miliard eur. Zároveň se ukazuje, že mezinárodní podpora by měla ze strany Evropy by měla být 22 až 50 miliard eur do stejného roku. My musíme s ohledem na to rychle jednat. Rada poukazuje na to, že každý rok budeme potřebovat 5 až 7 miliard eur mezi lety 2010 až 2012. A po, konečné číslo bude potvrzeno s ohledem na kodaňskou konferenci. Členské státy EU jsou připraveny přispět odpovídajícím způsobem ve chvíli, kdy ostatní hráči učiní odpovídající kroky. Na Evropské radě jsme byli schopni dosáhnout schody, pokud jde o mandát týkající se tohoto tématu. Minulý, před několika dny jsem hovořil s premiérem Singem na summitu mezi Evropskou unii a Indii v Novém Delhi a také jsem hovořil s prezidentem Obamou ve Washingtonu. A díky e, dohodě Evropské rady Evropská unie byla schopna vyjednávat a mít jasnou pozici. Naše jednotnost nám pomáhá eh, prezentovat naše závazky a vyjádřit naše očekávání. Opět se ukázalo, že jsme schopni být vedoucím hráčem v této oblasti. Pane předsedo, vážení poslanci, eh, schůze minulý týden se týkala také hospodářské a finanční situace. V současné době se světová ekonomika eh, oživuje, ale přesto nemůžeme sedět se založenými rukami. Příští rok se očekává, že všechny členské státy kromě jednoho překročí eh, strop 3 pokud jde o deficit. Zároveň naše společné HDP od začátku roku 2008 kleslo o 4,7 eh, To jsou důvody, proč eh, musíme počkat, než hospodářské oživení eh, nastane, ale zároveň je třeba pracovat na strategiích výstupu. Na Evropské radě jsme dosáhli pokroku, pokud jde o posilování finančního dohledu. Dosáhli jsme schody, pokud jde o založení Evropské rady pro systémová rizika. Předsednictví nyní začne hovořit o návrzích s parlamentem. Chceme dosáhnout dohody, pokud jde o palíček týkající se nové struktury dohledu. Chceme zajistit, aby nedošlo k opakování finanční krize, kterou jsme právě prošli. A vzhledem k těmto krokům se musíme soustředit na zachovávání pracovních míst. Více než 5 milionů evropských občanů přišlo o svoji práci a mnoho dalších musí čelit nezaměstnanosti. Je na nás, abychom tento trend zvrátili. Když jsem představil priority švédského předsednictví zde v parlamentu 15. července, řekl jsem, že Evropská unie musí z krize vidět silnější. Řekl jsem vám, že řešení hospodářské a finanční krize je jedním z nejdůležitějších úkolů a je tomu tak i nadále. Z tohoto důvodu se chceme při schůzi Evropské rady v prosinci opět věnovat těmto otázkám. Pane předsedo, vážení poslanci, dalším důležitým výsledkem této schůze bylo přijetí strategie pro oblast Baltského moře. Je to strategie, která vychází z iniciativy tohoto parlamentu. Naším cílem, pokud je o tuto strategii, je řešit Ehm, ekologické otázky související s touto oblastí a také přispět k hospodářskému oživení této oblasti. Jsem přesvědčen o tom, že tato iniciativa bude mít také pozitivní dopad na jiné oblasti Evropy. Přispěje eh, ke zvýšení konkurenceschopnosti eh, Evropské unie jako celku. Zároveň jsme hovořili o otázkách spravedlnosti a vnitřních věcí. Přivítali jsme opatření týkající se nelegální imigrace ve Středomoří a zároveň jsme vyzvali k pokračování práce ve specifických oblastech. Pane předsedo, vážení poslanci, vím, že dnes odpoledne chcete také hovořit o institucionálních otázkách. Byly důležitou součástí diskuze Evropské rady. Jednou ze základních otázek bylo, abychom zajistili, že Lisabonská smlouva rychle vstoupí v platnost. A to je nesmírně důležité pro další eh, řešení institucionálních otázek v Evropě. Konzultace eh, byly hojné a byly také velice komplikované. Nakonec se nám ale podařilo získat podporu pro požadavky České republiky. Vzhledem eh, k této dohodě prezident Václav Kalaus byl připraven podepsat, podepsat smlouvu a také tak učinil před týdnem. V současné době Česká republika ukládá poslední nástroj ratifikace italských úřadů. To znamená, že Lisabonská smlouva vstoupí platnost 1. prosince. Vím, že většina z vás, kteří zde dnes jste, je spokojena eh, s tím, že konečně tato dlouhá kapitola institucionální reformy se dostává ke konci. Evropská rada rovněž zhodnotila eh, další otázky eh, smlouvy. Eh, dohodli jsme se na hlavních pokynech pro Evropskou službu pro vnější činnost a zároveň jsme vyzvali vysokého představitele, aby představil to, jak by tato služba měla fungovat. A nyní ke jménům Musíme eh, nalézt osoby pro pozice vytvořené Lisabonskou smlouvou a musíme společně eh, jmenovat novou komisi. Eh, já plánuji, že 9. listopadu se setkám s hlavy států a vlád, abych jmenoval generálního tajemníka, vysokého představitele komise. Je jasné, že o vysokém představiteli bude muset být rozhodnuto předtím, než bude jmenována komise. A samozřejmě tak učiníme eh, ve spolupráci s parlamentem. vysoký představitel bude také místo předsedou komise a to znamená, že Evropský parlament ho bude muset schválit. Já nechci spekulovat o tom, kdo budou jednotlivé osoby, jaká zde bude mít jména. Ale chtěl bych zdůraznit, že nejde zde jenom o jména, ale jde také o to, eh, co tito lidé budou dělat a jak to budou dělat. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropská rada z minulého týdne nám umožnila dosáhnout pokroku nejenom v jedné oblasti, ale v mnoha oblastech. Jsou to oblasti, které jsou zásadní pro budoucnost Evropy a pro budoucnost celé planety. Jsem vděčný svým kolegům za jejich konstruktivní postoj vůči problémům. Nicméně vy i já víme, že je třeba stále ještě udělat mnoho dalších kroků. Mohu vám slíbit, že následující týdny budou eh, plné další práce. Těším se na pokračující spolupráci s parlamentem. Za 25 dní se bude konat konference v Kodani. Hospodářská krize ještě neskončila. A my musíme mít silný mandát při vyjednávání v Kodani. Musíme nadále spolupracovat, abychom vytvořili nové zdroje pro růst a zaměstnanost. Já jsem vděčný za podporu tohoto parlamentu a těším se na vaše komentáře a otázky. Thank you, Mr. Prime Minister. Děkuji. Děkuji, pane premiére. A není? Dávám slovo předsedovi Evropské komise Jose Manuelovi Barozovi. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové. Dovolte, abych eh, poděkoval eh, premiérovi Reifendovi eh, za jeho prezentaci. Já bych tady komentoval dvě věci. Jedna se týká politik a jedna institucionálních věcí. Pokud je o politiku, tady to klíčové Eh, bylo dosáhnout velice důležité dohody na eh, otázkách klimatických změn. Víme, že jsou to velice těžké otázky, když jde o tak velmi mnoho, nikdy není jednoduché eh, se dohodnout. A Evropská rada rozhodně naplnila má očekávání. Dostali jsme schválení čísel, které navrhla komise a přitom jsme tady dostali silnou podmíněnost. To poselství je jasné. Evropská unie je připravena na Kodaň, je připravená Eh, snížit emise výrazným způsobem, přesně tak, jak to v září navrhla komise, a to jak z hlediska dlouhodobého, tak i eh, z hlediska finančních podpory. Protože my chceme, aby země přijeli na jednacímu stolu s velmi eh, jasnou snahu dohodnout se, aby tedy také bylo jasné, kde si na to vezmou peníze. Jestliže to bude 2020, pak tady bude zapotřebí každoročně bojovat proti klimatickým změnám za 100 miliard eur. To bylo zcela jasně potvrzeno, že je třeba tady toto eh, číslo rozložit a že tady eh, Evropská unie zaplatí svůj spravedlivý podíl. Také je zcela jasné, že i další partneři musí pokázat, že, eh, že také seriózně přikročují k jednání, protože Mm, Evropská unie jde vpřed, ale ostatní musí jít stejným směrem. Je tedy zapotřebí dosáhnout maxima možného v globálním úsilí o snížení emisí. A když jsem byl minulý týden v Novém Dili, tak jsem eh, opravdu viděl, jak daleko tito partneři za minulé roky již pokročili. A podobně také to platí o Číně. My samozřejmě i nadále hovoříme o velice důležitém požadavku, že je tady třeba diferencovat z hlediska klimatických změn, ale jak jsem už mnohokrát v poslední době řekl, eh, to všechno musíme realizovat společně. A Evropská unie musí tlačit na skutečný příspěvek od ostatních eh, aktérů. Musíme se soustředit na cíl, a to ambiciózně, seriózně, důvěryhodně a snižovat emise, abychom měli jistotu, že dosáhneme svého cílu a omezíme, eh, omezíme nárůst teploty o méně než 2 stupně. Eh, tolik tedy, pokud jde o Kodaň. Zdá se není pravděpodobné, že Kodaň možná nedospěje k dohodě. Eh, tak jak my bychom si to přejeme, tak jak my si to přejeme a jak i nadále budeme usilovat. Eh, to ovšem samozřejmě neznamená, že budeme eh, šetřit svým úsilím. Za, je podle mého názoru Eh, důležité snažit se dospět k dohodě na základě skutečných závazků, aby všechno rychle vstoupilo v platnost a aby všichni hlavní aktéři se k tomu připojili, a to jak z hlediska snižování emisí, tak z hlediska financování eh, tohoto boje. Je třeba dospět eh, také k závazné smlouvě. Aby toto všechno bylo možné, musíme spojit své síly v nejbližších týdnech až do Kodaně. Vážení členové, my jsme prokázali, že eh, odhodlanými akcemi můžeme eh, dosáhnout eh, úspěchu. A to je právě z hlediska tedy smlouvy. A to je právě druhý výsledek tady naší Evropské rady, protože tím pádem se můžeme do budoucna dívat s důvěrou. Lisabonská smlouva vstupuje v platnost od 1. prosince tohoto roku. Komise pracuje na implementaci. Komise zahájila konzultace o iniciativě občanů jakožto prvním konkrétním kroku. Rád bych poděkoval premiérovi Reinfeldovi za Eh, jeho úsilí tohoto všeho dosáhnout. Švédské předsednictví opravdu odvedlo vynikající práce eh, tím, že umožnilo ten konečný konsensus u těchto bodů. A nyní musíme naplnit takové přechodné období. A eh, tady je také otázka naplnění nových míst předsednictví Evropské rady a nejvyšší představitel. Tady je zapotřebí a já také velice doufám, že nejvyšší představitelé států a vlád vyberou osobnosti, které mohou eh, být skutečným eh, vůcovstvím v Evropské unii. Eh, osobnosti, které budou plně oddány této věci a budou se maximálně věnovat těmto aktivitám rady. Eh, aby priority mohly být stanoveny na delší období, než je 6 měsíců. A také, aby tady byla jednotná eh, bezpečnostní obraná politika, která bude zcela srozumitelná pro naše mezinárodní partnery. Já chci intenzivně eh, spolupracovat s radou, protože teď to právě bude v tomto směru odlišné. Potřebujeme společně rozvíjet tuto bezpečnostní obranou politiku. A Evropská eh, a předseda Evropské rady tady z tohoto hlediska bude zastupovat EU. Musíme také eh, stanovit pravomoce od oblasti hospodářství až po obchod rozšiřování, až eh, justice. Tam všude, kde je třeba podle smlouvy zastupovat EU. Já jsem odhodlán plně na tomto pracovat to je také samozřejmě e, pravda i pro nejvyššího představitele, vysokého představitele, e, protože vysoký představitel bude také jedním z místopředsedů Evropské komise e, z hlediska pragmatického. Je tady návrh, který bude moci eh, mi umožnit finalizovat složení Evropské komise a rozdělit portfolia. Já jsem přesvědčen, že vysoký představitel eh, s podporou Eh, silného útvaru pro vnější vztahy s plnou expertízou eh, i mezivládními podporami v těchto pravocích může znamenat skutečný krok vpřed v účinnosti našich vnějších vztahů. A také to bude užitečné pro celou komisi. A Eh, právě odhodlaní Evropané eh, budou vytvářet komisi, protože tady máme také právo iniciativy. Já diskutuji s členskými státy, abych měl jistotu, že tomu tak skutečně bude. A mm, žádám členské státy, aby předkládali jména, včetně žen. Eh, a pak já rozhodnu o tom, jaká portfolia budou mít. Portfolia nebudou přidělena konkrétní zemi, budou přidělena konkrétnímu člověku v postu komisaře. S takovýmto silným demokratickým mandátem chceme chceme plně respektovat všechny tyto procesy. Určité spoždění eh, způsobilo také přijímání smlouvy. Nesmíme teď ovšem dále eh, prodlužovat vytváření nové komise, mm, aby eh, bylo možné co nejrychleji uspořádat slyšení. Také o tom chci hovořit příští týden na konferenci předsedů. Vážení přátelé, Lisabonská smlouva nám umožní lépe naplnit očekávání občanů využijeme příležitosti, které nám dává, to především bude záležet na politické vůli. Smlouva nám dává možnost jednat, ale potřebujeme mít také vůli společně jednat. A to mě přivádí zpět k začátku našeho odpoledne. Eh, Evropa spojená Evropa v eh, svobodě a solidaritě, eh, to by všechno nebylo možné bez eh, přínosu takových lidí, kteří odvedli před 20 lety pozoruhodné činy. A musíme si připomenout duch roku 1989 a musíme prokázat stejné odhodlání. A jsem si jistý, že uspějeme. Děkuji. Děkuji, pane předsedající komisie. Mnohokrát děkuji předsedovi Barosovi. Nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve jménem Evropské lidové strany křesťanských demokratů pan Josef Dau. Pane předsedo, drazí kolegové, Lisabonská smlouva je ratifikována 27 členskými státy Evropy a Evropa má povinnost zajistit výsledky. Tato povinnost se týká institucí a zvláště rychlého obsazení důležitých postů. Je to povinnost výsledku také ohledně klimatu a energetiky také povinnost výsledku, konečném efektu a hlavně ohledně ekonomického uživení. Podpis českého prezidenta umožnil, že ratifikační proces konečně se ukončil díky panu Reinfeldovi. Skupina EPP mm, ovlivnila tuto smlouvu je samozřejmě spokojená tímto vývojem, ale nyní je nutné přestat monopolizovat e, tuto evropskou diskuzi ohledně institucí, které nesmí být nástrojem pro politické ambice. A proto moje skupina vás žádá, pana Rein, pane Reinfelde, abyste udělal maximum pro to, aby se dospělo co nejrychleji k dohodě ohledně jmen eh, předsedy a vysokého představitele. Pane Barzo, moje skupina vás žádá, jakmile členské státy budou dezignovat své kandidáty, abyste rozdělil co nejrychleji eh, kompetence mezi tyto kandidáty předtím, než dojde ke slyšení s těmito dezignovanými kandidáty v Evropském parlamentu. Jistě mm, vám neřeknu nic nového, pane předsedo rady a předsedo komise, že diskuze ohledně profilu těchto osobností zajímá pouze bruselský mikrokosmus. O co se zajímají naši občané? Chtějí, aby se vyřešil problém nezaměstnanosti, kreditů, vzdělávání, aby Kodaňská konference o klimatu zajistila dobrá překvapení a abychom zajistili, že, zem, že zima 2009-2010 nebude poznamenána opět eh, přerušením dodávek plynu. My, evropské instituce, ve chvíli, kdy s vámi mluvím, tedy s vámi zvláště, pane Reinfelde, my máme povinnost zajistit, aby evropský eh, vlak se rozděl eh, rychlostí rychlovlaku a ne omnibusu. Každý zde ví, jak obtížný je tento úkol, jak obtížné je najít eh, tu rovnováhu mezi jednotlivými politickými citlivostmi, geografickým původem, snahou o paritu a také ochotou a disponibilitou osob. Ale je vaším úkolem, abyste finalizoval co nejrychleji tuto dohodu na radě, tak jako je úkolem parlamentu a parlamentní skupin, aby se vyjádřili k těmto rozhodnutím a to způsobem, který bude odpovědný a při dodržení evropského obecného zájmu. Doufám, že to bude moci být jedním z úspěchů švédského předsednictví, ale proto, aby tomu tak bylo, je nutné jednat rychle, velmi rychle. Páni předsedové, drazí kolegové, ještě více než v případě institucí. Čas na nás tlačí ohledně klimatu. Za několik týdnů se bude konat koreňská konference. Chtěl bych přivítat zodpovědného ducha Evropské rady, která stvrdila svůj závazek ohledně boju proti klimatickému oteplování a pro snižování CO2 a vyžádala si kvantifikovaný a plánovaný cíl ze strany našich partnerů. Bylo by špatnou taktikou pro Evropu, kdyby se vyložily všechny karty před kodaní a kdyby američtí, čínští a indičtí a jiní partneři určovali směr. Spojené státy, Čína, Indie jsou dnes světovými mocnostmi a musí také e, plnit svoji odpovědnost. Evropa plní svoji odpovědnost, ale nemůže tak činit pouze sama na země kouli. Kodani nepostačí politická dohoda. Co je důležité, to jsou vyčíslené závazky státu, drazí kolegové. Na začátku jsem hovořil o povinnosti výsledku. Tato povinnost se především týká hospodářského oživení a zaměstnanosti. Tyto dvě věci jsou propojené. I když se objevují perspektivy návratu k malému růstu, Jde o to, abychom věděli, zda oživení e, ekonomiky bude provázeno zaměstnaností a zda se opírá o zdravé základy, zvláště o trh, který by byl zároveň otevřený, regulovaný a neprotekcionistický. To jsou skutečné starosti Evropanů a to musí být hlavní starost číslo jedna Evropy a členských států vedle otázek obsazení postů. A dnes jsme, pane předsedo, viděli, že 20. výročí pádu zdi bylo možné právě díky snahám eh, mužů a žen, kteří to udělali. Pane Reinfelde, chci, abyste stejným způsobem otřásl také představiteli vlády a zajistil tyto úkoly. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu Daulovi. Nyní je jménem skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pan Hane Svoboda. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise. Možná je to náhoda, ale je to šťastná náhoda, že tato diskuze se koná těsně po vystoupení Václava Havla. A ten nám ukázal na to, jak důležitý byl proces před 20 lety. Já jsem se narodil 20 kilometrů nebo několik kilometrů od hranic s východním blokem. Já jsem v roce 56 viděl uprchlíky e, z Maďarska, později také e, uprchlíky před rokem 89. Já Vím, že nyní se zde jedná o jakési pokračování tohoto procesu. Václav Klaus asi zrovna neplánoval, že Lisabonskou smlouvu podepíše ve chvíli, kdy slavíme 20 let od pádu zedi, ale je to, myslím, šťastná náhoda, že se tomu tak stalo. Já vám nezávidím pane předsedo rady, že zde že teď máte velice těžký úkol. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v následujících dnech budete při vyjednávání s hlavami států a vlád hovořit o tom, že bychom v nové Evropě měli mít nějakou geografickou rovnováhu? Postaráte se také o to, aby v komisi byly více zastoupeny ženy? Máme zde kolegyně Valmstromovou, ale e, bylo by dobré, kdyby takovýchto kolegyň bylo více. Moje politická skupina si, se domnívá, že eh, to, že eh, v, na nejvyšších postech je velice málo žen, je špatné. A vy samozřejmě nebudete moci za to, pokud eh, více žen v komisi nebude, ale já si myslím, že bychom se měli postarat o to, aby v komisi byla Evropa lépe zastoupená z geografického i genderového hlediska. Dále bych se chtěl zeptat, pane předsedo radi, jste připraven vyjasnit to, že poté, co bude jmenován vysoký představitel, teprve poté dojde k dalším vyjednáváním já se domnívám, že vysoký představitel eh, musí eh, ve své funkci být potvrzen také parlamentem. O tom už jsme zde hovořili. A já si myslím, že musí být jasně v tom, že v této oblasti v každém případě se chceme chopit svého úkolu. My chceme eh, postupovat řádným způsobem, ale samozřejmě se budeme snažit rozhodovat co nejrychleji, protože občané Evropy požadují, abychom pracovali a ne, abychom několik měsíců hovořili o jednotlivých jménech. Poslední bod, který bych chtěl zmínit, je hospodářská finanční krize. A to je samozřejmě něco, co představuje velké obavy. Vy jste poukázal na to, že nezaměstnanost bude pravděpodobně stoupat. My nemůžeme přestat eh, se zaváděním posilujících opatření, dokud krize ještě existuje. To od nás očekávají a také občané. Očekávají, že eh, se postavíme vysoké nezaměstnanosti, eh, které jsme dnes v Evropě svědkem. Já se domnívám, že je také nutné vést debatu o kontrole Eh, finančních institucí. Musíme jasně říci, že eh, budeme využívat veškeré nástroje, které nám pomohou omezovat spekulace. A eh, musíme poukázat na to, že se budeme za každou cenu snažit předcházet dalším krizím. Musíme zároveň vyslat jasné signály. Šéf Goldman Sachs řekl, já jsem jenom bankéř, který eh, dělá to, co mu eh, řekne Bůh. To je asi trochu přehnané, ale ukazuje to jasně to, co si tito lidé myslí. Spekulují jménem Boha. A my musíme jasně poukázat na to, že naše finanční regulace není něco ve jménu Boha, ale je to něco, co chrání naše občany před nezaměstnaností a před spekulacemi. Já doufám, že během švédského předsednictví v tomto směru učiníte další kroky. Děkuji. Děkuji, paní převodnička. Děkuji panu Svobodovi. A nyní jménem skupiny ALDE Hovoří pan Gifrovštat. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat panu Reinfeldovi, eh, samozřejmě také Cecílii, za eh, ratifikaci Lisabonské smlouvy. Chci jim k tomu poblahopřát. My chci, chci tedy zdůraznit, že také díky vašemu odhodlání, díky vašemu smyslu pro kompromis to bylo možné, protože eh, byla řada pesimistů i zde v tomto sále, kteří si mysleli, že je třeba počkat až na britské volby, anebo možná do nekonečna, než by proběhla ratifikace. Takže díky vám, to bylo možné. Děkuji jménem všech za odvedenou práci. Eh, prakticky deset let práce tady bylo takto korunováno úspěchem. Chtěl bych vám také poděkovat za dnešní diskusi, eh, kterou jste eh, dnes umožnil a sice diskusi o profilu předsedy rady a o, o vysokém představiteli i struktuře komise, protože to je vlastně jediná diskuse na toto téma. Všechno ostatní už tak transparentně neprobíhá. Mnohému, mnohé najdeme v tisku, ale já věřím, že do budoucna budeme více přemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme eh, zajistit transparentnost v procesu, který je přece jen velice důležitý pro Evropskou unii. Já začnu trošku v jiném pořadí eh, s těmi jednotlivými body. Já, pane předsedo komisi, začnu se strukturou komise, když dovolíte, protože si myslím, že pro parlament to je nejdůležitější, protože to je, eh, řekl bych, naše pravomoc, samozřejmě vaše pravomoc, ale my to kontrolujeme, zatímco u eh, předsedy rady tomu tak není. Co bychom od vás čekali? Ve vašem návrhu eh, byste měl použít určité takové klastry eh, v rozdělení pravomocí. Navrhujeme vám, abyste si udělal čtyři klastry portfolií v komisi zahraniční eh, působení, to je samozřejmé, inovace, klima a trvalý udržit, trvalý udržitelný vývoj. To všechno by eh, bylo tady jedním klastrem dále. Eh, justice, vnitřní věci, a dále finanční věci hospodářství. Myslím si, že je důležité, abyste měl místo předsedy, kteří budou skutečně v čele těchto odpovědností, kteří budou odpovídat za takové určité seskupení, eh, za ten zdravý rozum v komisi. A eh, tím by bylo možné dále zlepšit působení komise za vašeho předsednictví. A za druhé si myslím, že je také nutné mít určitou vyváženost v zastoupení žen v komisi. Myslím, že i vám to leží na srdci, eh, aby tedy byly předloženy kandidatury, které dávají možnost jmenovat ženy. Eh, pokud je o druhý bod, eh, to je vysoký představitel. Myslím, že tady je důležité, pane Reinfelte, aby to byl někdo, kdo chce vést konsistentní politiku, komunitární politiku, politiku obranou a bezpečností. Eh, tedy někdo, kdo toto bude mít na paměti ve všech akcích, které bude provádět. A za třetí, měl by to být někdo, kdo eh, eh, tedy věří v silnou zahraniční evropskou politiku. To jsou takové klíčové body, která by tato, které by tato osobnost měla mít, to znamená komunitární politika, Eh, obraná bezpečnostní politika na evropské úrovni. A důležitá osobnost to bez je, protože bude také místo předsedou komise. A teď se pochopitelně dostávám k třetí nominice, nominaci, o které se možná hovoří nejvíce. A sice jde o předsedu rady. V mé skupině, pan Reinfeldte, máme Eh, taková stanoviska, protože pouze stanoviska můžeme uvádět, rozhoduje o tom eh, rada, ale naštěstí někdo může uvést určité stanovisko. Musí to být eh, tedy spíše v anglickém slova smyslu chairman a nikoli president, čili spíše předseda, nikoli prezident. Musí to být někdo, kdo věří v evropskou integraci když, eh, budeme, když se volí papež, tak se také bere katolík. Když eh, chceme vybrat předsedu rady, tak samozřejmě musíme mm, uvažovat o lidech, kteří věří v evropskou, konf, eh, v evropskou integraci a nikoli, kdo je euroskeptik, jak tomu někdy by mohlo být. A dále abychom měli jistotu, že je to někdo, kdo věří v evropskou integraci, tak eh, to musí být někdo, kdo věří v komunitární metodu, protože komunitární metoda tlačí Evropu vpřed. Není to mezivládní eh, intergovernmentální postup, je to komunitární postup. Samozřejmě, že vazby mezi eh, vládami se také používají, mezivládní postup se také používá, ale my musíme hájit komunitární metodu. A na závěr, tím už končím, pane předsedo, prosím pana Reinfelta, aby našel konsensus. Eh, ve své radě. A aby eh, samozřejmě ta eh, pro evropská vize se mohla také vyjádřit v nominacích i v složení těchto funkcí. Aby to byl kompromis, který by právě vyjadřoval také tu proevropskou alianci, která v tomto Evropském parlamentu také posouvá Evropu vpřed. Děkuji. Děkuji, paní předsedající paní Rebecca Harms, e, przewodnicząca Grupy Zielonych Wolnego Przymierza Europejskiego. Bardzo Rebeka Armsa Zelené. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane Reinfelde, pane Barroso. Já si myslím, že zvláště připomenutí těchto historických událostí před 20 lety jsou možností zamyslet se nad eh, prosazováním cílů v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Pravda je, že se to může jevit poněkud v pochybném eh, světle, protože když si uvědomíme velká slova Václava Havla a jeho myšlenky ohledně Evropy a když se podíváme na úzkoprsé hádky na poslední eh, radě, pak máme pocit, že tak trochu to do sebe nezapadá. Já mám dojem, že teď samozřejmě je tady úleva z hlediska ratifikace po téměř deseti letech. A to trochu překrývá ty starosti eh, ohledně mm, té úzkoprsosti na úrovni vlád. A já bych chtěla právě připomenout eh, projev pana Václava Havla, kterému se tak tleskalo. To eh, skutečně a člověka pohne, i když se to týká České republiky. E, o co jde? Jde o to, abychom zajistili sjednocení v tom smyslu, že silní muži a silné ženy budou na špici Evropské unie a že partikulární zájmy a zvláště zájmy těch e, zemí, které jsou proti silné integraci, aby tyto zájmy byly potlačeny. Pane Reinfelde, já vám nemohu zatím ještě blahopřát, protože mm, zatím neexistuje tedy přesvědčivá nabídka ohledně těchto kandidátů eh, mužů a žen do špice vedení. Ta velká chvála, která tady zazněla ze strany různých řečníků k tomu, eh, čeho jsme dosáhli předvečer Kodaně i s touto chválou nemohu souhlasit. Já jsem se vrátila z Barcelony, kde byla přípravná konference v rámci OSN na kodaňskou konferenci. A tady v rámci summitu v Bruselu bylo potvrzeno, že přesto všechno máme počítat stále s nižším očekáváním, až pojedeme do Kodaně. Já si myslím, že to není správný přístup ze strany Evropanů. Nesmí říkat, že už učinili vše, co bylo možné a že teď jsou na tahu ti ostatní. Pokud eh, skutečně tyto špatné eh, poměry, které způsobily často Evropané z hlediska CO2 a emisí a eh, vše to porovnáme s konkrétními výsledky z hlediska legislativy, legislativního balíčku, tak vidíme, že to není postačující, abychom dosáhli cíle o něch dvou stupňů Celsia. A to víme i na mezinárodní úrovni. A pokud Evropané nyní začnou spochybňovat, zda skutečně chceme právně závaznou dohodu, eh, pak se tím spochybňují mezinárodní procesy, které byly po dlouhá léta podporovány Evropany. Myslím si, že byste zde měli ještě zvažovat, s jakým oznámením pojedete do Kodaně. Já se jedné věci obávám. Tady se velice často hovoří o trvale udržitelné strategii, o ochraně klimatu, o nových paradigmatech z hlediska průmyslové a ekonomické politiky v Evropě. I za to e, dostal Václav Havel velký potlesk. Já mám dojem, že Evropané, když to velmi často zdůrazňují a pleskají si, tak v ekonomické krizi mm, ztratili důvěru z hlediska těchto perspektiv zaměstnanosti. A právě v této souvislosti e, se jaksi Mm, minul účinkem tento příslip vytváření nových eh, zaměstnání. Myslím si, že klimatická změna a hospodářský rozvoj to jsou dvě strany stejné mince, ale nikde se to neprojevuje na úrovni rozhodnutí Evropské rady. Děkuji. Paní Arms, a nyní dávám slovo zástupci ECR, pan Kirkhope. Já bych chtěl nejdříve pogratulovat švédskému předsednictví za pokrok, který eh, Evropská rada učinila, pokud jde o klimatické změny. Řešit klimatické změny to je jednou z hlavních, to je jedna z hlavních priorit Evropské unie a Evropská unie v této oblasti chce vést dohoda týkající se financování je velmi víká, vítána a také jsme rádi, že zde existuje jasný postoj před kodaní. Já ale chci zmínit eh, jinou důležitou otázku. Jedná se o jmenování do funkcí vysokého představitele a předsedy Evropské rady. Musíme jasně nejdříve definovat eh, to, co tyto funkce zahrnují a teprve poté vyzvat, odpovídaj, zvolit odpovídající lidi. Samozřejmě je, někteří se snaží o to, abychom nejdříve našli osoby a poté teprve definovali tyto funkce. Je nutné, aby nedocházelo k tomu, že zde dojde jenom k přerozdělování různých funkcí, ať už ti lidé jsou odkudkoliv. Špatné je, že zde dochází k rozdělování Evropské unie na dvě části. Například, že na určité posty by se měli dostat jenom eh, ti, kteří, eh, zástupci zemí, kteří jsou eh, v Schengenu nebo kteří jsou v eurozóně a tak dále. Tento týden jsme vzpomínali na eh, tragické události předcházející pádu berlínské zdi a oslavovali jsme všechny, kteří přispěli k pádu komunismu eh, v Polsku, v pobaltských zemích, v Maďarsku, ve všech zemích střední a východní Evropy a také v Berlíně. V této době je jasné, že je správné bojovat za svobodu. To nejsou Eh, věci, za které by měli bojovat jenom někteří vybraní. Mnohokrát děkuji za váš projev. Děkuji pana, eh, vyzývám pana Lotara Bisky jménem eh, GUE NGL. Herr Präsident, der Vertrag von Lissabon. Pane předsedo, Lisabonská smlouva byly na ní ratifikována všemi 27 členskými státy. Mnoho lidí to oslavuje jako eh, velký úspěch. Moje frakce to nedělá. Eh, z důvody už jsem eh, mnohokrát zmínil, nebudu je opakovat. Skutečnost, že listina základních práv nebude platná ve třech členských státech, to se mi zdá jako něco, co mě vede k pochybnostem o základních právech v Evropské unii. Já bych se chtěl velátit k tomu, co říkal Václav Havel. V současné době Die Linke eh, v Německu a eh, také levicové strany v jiných zemích eh, v Evropě chtějí evropskou integraci. A z tohoto důvodu si myslím, že je třeba zájmy těchto stran zohlednit. To, že Evropský parlament budeme, bude mít více práv, to v této souvislosti vítáme. Také hlavy států a vlád by při svých samitech eh, měly produkovat konkrétnější politiku. Největší výzvou, před kterou stojí svět, jsou klimatické změny, především nyní před kodaňskou konferencí. Evropská unie ale bohužel eh, v současné době už není v této oblasti eh, vůdcem tak, jak chtěla být. Eh, existují zde závy, závazky týkající se snižování emisí CO2, ale tyto závazky nejsou dostatečné. Z tohoto důvodu není přijatelné, aby členské státy Evropské unie eh, popírali své závazky týkající se financování. A něco takového nesmíme strpět. Nejde o to, jestli eh, Švédsko bude mít obrovské oblasti pro pěstování vína. Jde zcela konkrétně o přežití a jde také o mír na našem světě. Už nyní klimatické změny způsobují hlad a chudobu a nutí milionu, milion, miliony lidí, aby prchali ze svých domovů. Každý v tomto parlamentu už mnohokrát hovořil o globálních výzvách, které není možné řešit na národní úrovni. Jedná se o boj proti chudobě, klimatické změny a omír. To jsou přesně takové výzvy. Pokud Evropská unie nebude postupovat konsekventně a příkladně, potom na evropské, na mezinárodní úrovni eh, ztratí svůj postoj. Děkuji mnohokrát. Nyní eh, William L. Dartmouth. Uh, Mr. President of the Parliament. Děkuji, pane předsedo parlamentu. Eh, nové funkce předsedy to je na dva a půl roku, pouze na dva a půl roku s málo definovanými mocmi, takže někdo by měl říci eh, panu Tony Blairovi, aby si to tak nebral k srdci, když nebude vybrán. Po Lisabonu eh, skutečný eh, římský imperátor je tady vlastně to je přece předseda komise. Tady náš pan senior Barroso. Nicméně u nového vysokého představitele je to trošku odlišné. Tady je velký rozpočet, který otvírá eh, nové diplomatické mise. A tady musíme zdůraznit, že eh, vysoký představitel EU vlastně také eh, ohrožuje eh, stálá místa Británie i Francie v Radě bezpečnosti OSN. Velký problém, které mají eh, národní státy v Evropě, to je nikoli otázka příliš málo diplomatických misí v zahraničí, než příliš mnoho nezaměstnaných. Připomínáme si 20. výročí pádu berlínské zdi a teď máme novou berlínskou zeď, nikoli na hranicích, nýbrž uvnitř zemí. A to je eh, zeď mezi profesionální politiky a na druhé straně lidem. Teď už je, pane Froštate, dosti pozdě eh, žádat eh, transparentnost. Ti, kdo hovoří pro lidi, ti právě musí hovořit proti takovým institucem, tak jak to činí také EFD a jak to bude i nadále činit. A tady je právě otázka té legitimity, která nám leží na srdci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Za nezařazené Hans-Peter Martin. Demokracie potřebuje revoluce. A nikdy, pane kolego Dartmurte, není špatné, abychom se vyslovovali pro transparentnost. A to říkám také vám, pane kolego Vrhovštate. Během švédského předsednictví by bylo možné, aby nám Švédsko šlo příkladem. A myslím si, že pro evropský projekt je Eh, nedůstojné, že zde dochází k takovému šachování, pokud jde o jmenování komisařů a ostatních postů. Rakousko může být negativním příkladem. Máme zde kvalifikované lidi v parlamentu, ale tito lidé nemají žádnou příležitost eh, získat eh, odpovídající posty. Musíme poukázat na to, že potřebujeme jasné struktury, transparentní struktury pro komisi A je jasné, že zde v Evropském parlamentu eh, se nachází mnoho velice chytrých lidí. Děkuji. Nyní předávám slovo panu premiérovi Reinfeldtovi. Děkuji vám mnohokrát za řadu cených eh, poznámek i otázek. Jak eh, někdo řekl, 27 eh, členských států ratifikovalo. Eh, diskutovali jsme opravdu dlouhou dobu o této smlouvě a eh, teď je také otázka, jak rychle budeme moci žít podle nové smlouvy. Já musím svou práci opírat o smlouvy. Bylo definováno, že rozhodujícím orgánem je tedy mm, orgán eh, združující nejvyšší představitele států a vlád Evropy. Když k tomu přidáme problém, který mě je zřejmý, že většina lidí, o kterých se uvažuje, jsou momentálně premiéry různých eh, evropských eh, členských států a znamená to pro jejich zemi, že tito lidé odejdou ze své funkce. No, já jsem pořád ještě ve své funkci. Ale je třeba respektovat eh, tento faktor, eh, když jde o tuto otázku. Pokud je o vysokého představitele, eh, Tady to bude mnohem transparentnější, bude tady mnohem více diskuse, protože bude součástí komise, vysoký představitel a bude tedy také účasten slyšení v Evropském parlamentu. A abych reagoval na pana Svobodu, to je ve smlouvě zcela jasné, že 1. prosince vstupuje v platnost a vysoký představitel okamžitě nastoupí do svého nového místa, nicméně je součástí eh, komise a tudíž bude slyšen v parlamentu. To je trošku komplikované, ale eh, to jsem říkal už minule. Eh, to Eh, rozhodně nemělo pokračovat tak, jak to bylo. Počítali jsme, že to bude již, eh, tedy že Lisabonská smlouva bude v platnosti již před švédským eh, předsednictvím. Nikdo nemohl mm, předvídat, jak to přesně časově potom dále se vyvine. A teď k otázce vyváženosti. To samozřejmě je věc, kterou slýchám a také dnes při první konzultaci s mými 26 kolegy také Eh, otázka vyváženosti mm, je složitá, je tady mnoho hledisek vyváženosti a přitom jsou tu pouze dvě osoby. Může se hovořit o eh, rovnosti pohlaví, o rovnosti z hlediska zeměpisného zastoupení a také další eh, otázka vyváženosti mezi levicí a pravicí. Čili opravdu je tady mnoho kritérií pro tu vyváženost a je nelehké splnit všechna kritéria, která tady zazněla. Ne, že bychom se nesnažili najít tu nejlepší možnou vyváženost. Jak jsem řekl, Příští čtvrtek bude zasedání eh, summitu s eh, večeří a tedy věříme, že ten proces takto bude moci se vyvíjet. Já chci ale také říci, že eh, se tady hovořilo o tom, kdo rozhoduje. Tím, že se provádějí konzultace se všemi, to zabere určitý čas. Je tady dalších 26 eh, států a s těmi všemi je třeba konzulovat, konzultovat. A já bych chtěl jenom říci, že to je výborné, ale prostě to zabere čas. Pokud je o klima, chtěl bych říci. Já souhlasím s Rebekou Harms, že Evropa nedělá dost. A chci také připomenout, že my jsme předpokládali i že může nastat situace, kdy v Evropě eh, zvýšíme naše úsilí podle závazných eh, cílů, ale je to podmíněno určitými podmínkami. Eh, odráží to mínění řady mých kolegů. Jsou v tomto velice přesní. Máme-li v Evropě zajít dále, pak je zapotřebí, aby stejné závazky přijali i další partneři ve světě. Já vítám země, Eh, které eh, chtějí dále. Tady je celá řada zemí, například má země Švédsko si stanovilo národní eh, cíl 40% snížení, snížení, platí to také pro Německo. Takže je potřeba dělat víc. A my nežádáme, aby se to rozhodnutí v Kodani snížilo. Ale je tady obrovská práce, kterou musíme odvést, aby se pohnuli i ti ostatní. Já, jak už jsem to řekl, eh, eh, kontaktuji Indii, Spojené státy, později v tomto měsíci pojedu do Číny a eh, potřebujeme se dohodnout na tom leadershipu, abychom pokročili vpřed. To je nelehká věc, je to velká výzva. Když chceme tady globální leadership, globální rozhodnutí, to je ještě složitější než rozhodnutí v rámci EU. Evropská unie, jak víte, eh, představuje pouze 13 eh, celosvětových eh, emisí. Potřebujeme také ostatní aktéry. A někteří prostě tvrdí, my bychom chtěli být mimo tu dohodu, ale to není možné, aby někdo tady byl mimo tuto dohodu. A konečně Během švédského předsednictví se snažíme eh, dosáhnout lepšího dohledu finančních trhů, snažíme se dosáhnout lepšího fungování do budoucna. Také začínáme diskuse, které pak předáme španělskému předsednictví o eh, konkurenceschopnosti, jak bude lépe fungovat trh práce, jak se dostaneme potom z krize a jak to bude dále fungovat po té, co se dostaneme z krize. Takže ono to není eh, takové vyvážení mezi poučením z problémů, které jsme prodělali a e, lepším fungováním, lepšou regulací, ale je to také otázka snahy o lepší konkurenceschopnost a toto všechno bereme v úvahu. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Barozovi. Budu stručný, pane předsedo. K některým otázkám, které zde zazněly. Pokud jde o klimatické změny, musíme jasně říci, Evropská unie chce dosáhnout závazné dohody. My jsme ratifikovali Kyoto, většina členských států ratifikovala Kyoto a my podporujeme závaznou dohodu v Kodani. Pokud zde je někdo, kdo nechce závaznou dohodu, potom to není Evropská unie. Skutečnost je ale taková, že někteří nejdůležitější partneři zkrátka nejsou připraveni takovouto dohodu podepsat. Takže to jsou dvě možnosti. Buď můžeme trvat na něčem, o čem víme, že to nebude fungovat, anebo se můžeme snažit mít co možná nejambicióznější možný výsledek v Kodani. Já si myslím, že eh, na to bychom se měli soustředit, dosáhnout co nejambicióznějšího eh, výsledku na konferenci v Kodani. E, to je výsledek dohody hlav států a vlád. E, my se zavazujeme k tomu, že budeme tlačit na závaznou dohodu v Kodani, která jasně stanoví e, závazky pro rozvinuté země a také pro rozvíjející se země, protože i tyto země tyto rozvíjející se země a rozvojové země eh, musí učinit odpovídající kroky. Ty nejméně rozvinuté země eh, mají Potřebují naši podporu, protože víme, že bez naší podpory nebudou moci učinit adaptační a zmírňující opatření. A buďme um, otevření mezi námi. My jsme nyní předvečer um, vstupu nového systému v platnost. Je to systém, který je nesmírně náročný. Většina z nás bojovala za tuto smlouvu a to po dobu mnoha let. Alespoň devět let po NIS. Chtěli jsme mít náročnější smlouvu. A nyní máme zajistit provádění této smlouvy. Je to složité. Unie je složitá, je to unie států a občanů. Já se domnívím, že důležité je dodržovat smlouvy. My jsme právním společenstvím. A v den, kdy budeme mít méně závazku při dodržování smlouvy, tak samozřejmě nenaplníme naše úkoly. A proto je zásadně důležité při tomto přechodu ve chvíli, kdy se provádí nová smlouva, aby se smlouvy dodržovaly a kompetence jednotlivých eh, institucí, kompetence parlamentu samozřejmě, kompetence rady a kompetence komise. Já patřím k těm, kteří se domnívají, že Evropa nepokročí před s jednou institucí, která bude mít svoji moc a svoji autoritu proti ostatním institucím. To by byla chyba. Institucionální žárlivost, rivalita je vlastní těm průměrům. Myslím si, že budeme naopak silnější, když se budeme vzájemně posilovat. Myslím si, že je naprosto v našem zájmu, abychom měli silný Evropský parlament a Lisabonská smlouva mu poskytuje zvýšené kompetence, ale zároveň je dobré mít radu, která bude mít konzistentní vedení z hlediska dlouhodobějšího rozvoje a také silnou komisi, která podle smlouvy, a cituji to, eh, cituji tady Lizabonskou smlouvu, někdy si to musíme také přečíst, je to komise, je to článek 17, která podporuje obecný zájem Evropské unie a mm, přijímá příslušné iniciativy a dohlíží nad dodržováním smlouvy a také z hlediska opatření, která jsou přijímána těmito institucemi. Je na komisi, aby ověřovala, zda smlouvy jsou uplatňovány během tohoto přechodného období. Smlouva poskytuje eh, toto právo komisi a komise bude vykonávat toto právo z hlediska kompetencí. To znamená, že musíme pracovat v partnerském duchu, abychom posílili evropské instituce. Pokud nebudeme mít funkční instituce, co se stane? členské státy, hlavně některé členské státy, budou mít tendenci přijímat rozhodnutí mimo instituce. A o to nám jde. Chceme, aby rozhodnutí byla přijímána v institucionálním rámci, v rámci právního společenství. A to bych vám chtěla říci velice upřímně a důrazně. Posilujme vzájemně naše instituce. Dnes jsme si vyslechli mimořádný projev Václava Havla. Je to skutečně mimořádné. Ale tak, jak říkal Jean Monnet, nic se nemůže provádět bez lidí a nic netrvá bez institucí. Nyní musíme vytvořit silné instituce a to se může provádět pouze v partnerském duchu. A proto mimo jiné bych vám chtěl velmi poděkovat za vaše nápady, které se týkají organizace a struktury komise tak jako vy lpím na komunitárních metodách a také lpím na smlouvě, která stanovuje přesně rozdělení odpovědností. Předseda komise podle smlouvy má tuto kompetenci a nemám záměr se toho vzdát. Když budu představovat komisi, budu postupovat jako všichni skromní lidé. To znamená, poděkuji všem těm, kteří mi poradili ale zároveň budu vykonávat celou kompetenci a zodpovědnost za ten konečný produkt. Ale děkuji vám za vaše návrhy. To hlavní je pochopit tuto věc. Každý musí vykonávat svoje kompetence, svoji odpovědnost a respektovat ostatní instituce a samozřejmě mít ve vysoké úctě obecný evropský zájem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo za vaše poznámky. A nyní se dostáváme do kategorie dalších řečníků. První Mendes de Vico. Děkuji, pane předsedo. Říkala eh, Evropská komise, že děkuje eh, Děkuji tedy eh, premiérovi Reinfeldovi za to, že do dobrého přístavu dobrou tu bárku zvanou Lisabonskou smlouvu. Lisabonská smlouva by eh, eh, mohla dopadnout tak, jako eh, vlastně při rybolovu, kdy dlouho a dlouho lovíme rybu a nakonec se přijede do přístavu vlastně už jenom s volými zbytky. Nicméně my děkujeme panu Reinfeldtovi a chci také říci, že si myslím, že při hledání kompromisu s českým prezidentem bylo správné. My tady jsme nechtěli také nějak rozrušit eh, prezidenta republiky. Ovšem, jak říká jeden náš eh, básník, eh, řeč nestojí tak, že všechno nebo nic. Prostě jsme rádi, že tady máme tuto smlouvu. Pane Baroso, já vám nebudu radit, jak si máte složit svou komisi. V každém případě já respektuji autonomii, nezávislost předsedy komise, který také dostal hlasováním mandát tak udělat vibraci své kolegium, to je součást součástí eh, vašich pravomocí a eh, vy máte naši podporu. Eh, také nebudu radit předsedovi rady, ale jednu věc bych rád připomněl. Připomněl bych rád to, co se odehrálo během práce na ústavní smlouvě. První návrh smlouvy, tam ještě nebyl návrh předsedy Evropské unie. A pak vznikl návrh, že by tady vlastně by byl eh, člověk, který by byl premiérem, ale současně by byl dvě a půl roku v této funkci. A my teď vlastně tady máme takovou, eh, takovou doložku brut, že to bude dva roky a sedm měsíců. A eh, že vlastně bude možné takto pokračovat. Pak ale ovšem tato zmínka byla stažena, protože my jsme si kladli v této parlamentu otázku, co vlastně Eh, by měl takový premiér navíc oproti jiným smrtelníkům? Proč by musel být premiérem, eh, aby mohl být také předsedou rady? Takže, pane Reinfeldte, hledejte toho nejlepšího. Tu nejlepší osobu, která nejlepším způsobem může reprezentovat morální autoritu i snahu o kompromis v Evropě. A mm, to je pro vás důležitým nástrojem, pane Reinfeldte, a sice, že zvolení předsedy eh, rady není eh, nutné provést eh, absolutním konsensem jednomyslností nýbrž kvalifikovanou většinou, takže usilujte o tu kvalifikovanou většinu a snažte se najít toho nejlepšího možného předsedu. Děkuji. Děkujeme panu Mendes de Vigo a nyní předáváme slovo paní Maritě Ulfskok, půl minuty. Eh, herr talman. <clears throat> Eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že švédské předsednictví dokázalo naplnit svoji strategii a dosáhlo dobrých závěrů ze zasedání rady. Já ale mám trochu obavy z toho, že Kodaňská konference nebude tak úspěšná, jak jsme doufali. To byl jeden z důvodů, proč jsme chtěli dnes o tomto tématu s panem Reinfeldtem hovořit. A dále jsme zde slyšeli některé poznámky týkající se závěrů rady. A jedná se o to, že se v některých dokumentech zmenuje, že by se emise měly do roku 2050 snížit až o 80 ale to znamená, že musíme začít jednat nyní. Znamená to také, že budeme muset poskytovat financování rozvojovým zemím. Na druhou stranu jsou zde ale rychle se rozvíjející země, které musí rovněž jednat. Pokud se nedohodneme, jak v této oblasti budeme pokračovat, a poté se nemůžeme dohodnout ani v Kodani. Evropská unie se rozhodla, že značně přispěje k dohodě, ale zdá se, že to je jakýsi eh, antiklimax, eh, přinejmenším pro mě. Je to eh, jako zalepit si ránu náplastí, když potřebujete operaci. 57, 5 až 7 miliard za na první tři roky. Eh, to je číslo, které předložila rada, ale já si myslím, že to nestačí. Je třeba vyjednávat s Čínou, s Indií, s USA a s dalšími zeměmi. Ale sama Evropská unie má problémy se svým stanoviskem. Toto stanovisko je třeba přehodnotit. Já bych se chtěla zeptat pana Reinfelda jak švédské předsednictví získá tvrdší mandát před kodaňskou konferencí, protože tuto kodaňskou konferenci nechceme pokazit. Děkujeme. Paní Ulfskokové. Vy jste překročila svoji řečnickou dobu, ale doufám, že příště to napravíte. Dalším řečníkem je pan Lambsdorff, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo díky vstupu Lizabonské smlouvy eh, platnost budeme mít více demokracii, budeme mít také slyšení pro všechny komisaře, vysokého představitele, to znamená, všechno bude kontrolováno, je to velmi dobré. Ale předseda rady nebude ani eh, předmětem slyšení, ani nebude kontrolován zde, ani v národních parlamentech. To je chyba konstrukce. Eh, to je nutné, aby tento člověk minimálně při jmenování byl předmětem určitého koncensu v radě. Předsednictví to řeklo, když volíte papeže, aspoň to musí být katolik. A když volíte předsedu eh, Evropské rady, musí to být Evropan, to znamená někdo, kdo věří na evropské myšlenky. To je naprosto správné. My potřebujeme někoho, kdo eh, bude postupovat evropsky. Eh, měli jsme tady rozpočet rozprava na žádost ALD se tady eh, nekonala. Kdybychom o to nezažádali, jinak by se o tom řešil, eh, hovořilo pouze v koridorech anebo v médiích. Takže to je apel na eh, Frederika Reinfelta. Nejde zde jenom o to, abychom našli harmonii mezi levicí a pravicí, ale také o jiné aspekty této rovnováhy. Děkuji kolegovu Lambsdorfovi. Nyní předávám slovo panu Janík Žado. 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Klimatická změna to je 300 tisíc mrtvých a nečinnost je zločin proti lidstvu. Je to naléhavá situace. A přesto vyjednávání je zablokované. Je jednoduché říkat, je to chyba USA. My se domníváme, že odpovědnost za Evropy je obrovská. Bohužel, tak jak to tvrdí premiér, Evropa není již eh, ve špici vedení klimatické změny. Jde o nebezpečí čtyř, navýšení o 4 stupně eh, Celsia do konce století. To je neakceptovatelné. A nestačí, jak to říkal pan předseda Barroso, skrývat se pouze za legislativním charakterem těchto závazků. Nezávislé studie ukazují, že Japonsko, Norsko, Švýcarsko jsou ochotní učinit větší závazky než Evropa. A nové ekonomiky Čína, Jižní eh, mm, Amerika, Indonésie a další také přibí, přijímají opatření, která jsou vyšší, protože to požaduje vědecká obec. Pokud je tady poučení z projevu pana Václava Havla, pak je to pokora a realismus. Přestaňme předstírat, že se nic neděje mimo Evropy, že svět se nezměnil od Kyoto a že Evropa je eh, stále dostatečně zastoupena na mezinárodní scéně. Je tady žádost parlamentu a zvláště Envy a rada na sebe vzala velkou odpovědnost. Eh, může být odpovědná za neúspěch v Kodani. Není ještě pozdě. Evropa může zpětně získat vedoucí eh, postavení pokud eh, dostane nebo poskytne minimálně 3 miliardy jižním zemím a pokud se podaří vyrvat dohodu Američanům. Mnohokrát děkuji. Dále jedna minuta pro pana Konráda Šimaňského. Děkuji. Děkuji. Závěry Říjnové rady byly dobrou příležitostí pro to, aby Evropa zhodnotila svůj postoj ke klimatickým změnám. Naše snahy by měly být podmíněny tím, co udělá Amerika, Čína, Indie a Brazílie. Neměli bychom ničit svoji vlastní ekonomiku a vůči ostatním zemím. Pokud budeme mít hospodářský růst, potom můžeme podnikat technologickou zeměnu. Podíl příspěvků v Evropské unie by neměl vést k tomu, nebo rozdělení příspěvků by nemělo vést k tomu, že některé země budou platit dvakrát. Jednou v rámci eh, plánu obchodování s povolenkami a po druhé pro rozvojové země. Děkujeme kolegovi. Dalším řečníkem je pan Mario o dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Před eh, sotva několika dny Eh, důležité je rozhodnutí Štrasburského soudního dvora mělo velmi vážné následky. A Evropská komise byla obzvláště opatrná eh, v této věci, když zabránila italskému státu, aby věšelo kříže v třídách. Tady nejde o otázku náboženství, jde o otázku e, svobody, Ale tady je také důležitá otázka subsidiarity. Když řekneme, e, Takový, už děláme takovýto krok, můžeme se obávat, jaká bude, jaký bude další postup po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. E, nebude se pokračovat tak nebezpečných Eh, přehmatech, které pak vlastně potlačují práva států. To je nebezpečí, na to musíme dávat pozor. Komise měla reagovat mnohem rázněji, protože došlo k velkým protestům na všech stranách v italských politických silách, eh, které jsou zde zastoupeny a které také vyjadřují velice hlubokou citlivost našeho národa na tuto věc, který překračuje náboženskou či politickou otázku. Je to také otázka kulturní. Jeden velký filozof nám tuto věc vysvětlil. Nemůžeme eh, se přiznat tomu, že jsme křesťané. A pokud je o nominace, důležitá otázka. Je tady řada eh, eh, různých setkání, také mm, Mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu se bude konat. Eh, kon, eh, probíhá řada jmén, Van Rompuy, Miliband, další, Balkenende. A eh, myslím, že je zapotřebí zajistit princip transparentnosti. Často Eh, se k tomuto principu naše instituce alespoň slovně hlásí. A já myslím, že je zapotřebí ptát se, eh, zda jsou kandidáty za svou zemi, za svou politickou stranu nebo za nějaké jiné skupiny, které se scházejí za zvřenými dveřmi a eh, přijímají rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, pane Borgesio, a dávám nyní slovo panu Franciskovi Sosa Wagner na jednu minutu. Vážený pane předsedo, když jsme překonali eh, hlavní obavy, které se týkaly schválení Lisabonské smlouvy, podle mého názoru je teď na řadě myslet na to, jakým eh, způsobem budeme v budoucnu přistupovat k nacionalistickým eh, postojům, které tak překážejí posilování Evropy. Podle mého názoru takové, takové věci nemohou být úplně jaksi hm, takto probíhat. Prostě musíme myslet o tom, jaká, jaká rozhodnutí učiníme v těch nadcházejících dnech. E, do budoucna si přejeme předsedu rady, který bude mužem, případně ještě lépe ženou, e, přesvědčeným přesvědčenou o evropském federalismu, o euru, o šengenském prostoru, tedy osoba, která se bude identifikovat a zavazovat také ve jménu Charty základních práv Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Grazie, onorevole collega. Děkuji, vážený kolego. Kolegové, chtěl bych vás informovat, že zde máme delegaci ze Senátu a Malajského parlamentu. Vítáme je velice srdečně. A tuto delegaci vede senátor Datovom Pomeng, který je předseda Malajského senátu. Chtěl bych vám připomenout, že vztahy mezi Evropským parlamentem a Malajským parlamentem jsou velice plodné. Malajská společnost je velice živou společností, je to země se vzkvétajícím hospodářstvím a hraje velice důležitou roli v asociace jihoazijských národů v ASEANu. Takže vítám zde kolegy z Malajského senátu a doufám, že eh, vaše návštěva zde vám přinese mnoho dobrého. Takže nyní dvě minuty, pan Brok. Pane předsedo.